dear colleagues, let us, let us begin. Vážení kolegové, začneme odpolední jednání. Dostáváme se k bodu 18, což je prezentace politického oddělení pro občanská práva. A Toto oddělení zadalo hloubkovou studii, která se týká probíhající havské konference ohledně úmluvy o rozsudcích, a to na žádost našeho výboru. Studie se soustředí na návrh úmluvy z listopadu 2017 na jeho interakci s mezinárodními a unijními nástroji a také eh, na jeho případný, na její případný dopad eh, na řešení sporů v oblasti občanského a obchodního práva. Rád bych tady přivítal pana profesora Asensia, z Madridské univerzity a rovněž profesora Kunibertyho z Lucemburské univerzity. Vážení pánové, předávám vám slovo, společně si můžete rozdělit 20 minut. Thank you very much. Děkuji. Já bych chtěl nejprve říci, že tato studie byla studii společnou. Eh, podíleli jsme se na ní společně s Martou Rikicho a panem profesorem Kunibertym a dalším kolegou. Nejprve se podíváme na působnost a obsah eh, návrhu úmluvy, pak budeme hovořit o interakci s dalšími mezinárodními a unijními nástroji, zejména s evropským nařízením, zejména Brusel 1 a budeme řešit také případný budoucí dopad na řešení přeshraničních sporů. Východiskem je asi to, že pokud jde o současnou situaci v této oblasti, tak v posledních eh, letech či desetiletích možná dokonce Evropská unie sjednotila pravidla pro výkon a uznávání rozsudku, ale tato pravidla regulují pouze reciproční uznávání rozsudků. Nejde o společná pravidla o výkon a uznávání mm, rozsudků z třetích eh, zemí. Pokud jde o působnost návrhu úmluvy, tak eh, první záležitost, eh, kterou bychom měli uvést, je to, že jde o uznávání a výkon rozsudků. To znamená, že umluva nemá přímá jurisdikční pravidla, není to tedy dvojí nástroj v porovnání ku příkladu s Bruselem 1. Eh, Takže Současný návrh eh, řeší pouze ten druhý eh, aspekt. Pokud jde o územní působnost, tak eh, tady bych chtěl zdůraznit, eh, že eh, Umluva se bude týkat pouze recipročního uznávání rozsudků, to znamená jenom tehdy, když se Evropská unie rozhodne přistoupit a jedině s ohledem na další státy, které rovněž k úmluvě přistoupí. Pokud jde o hmotnou působnost, tak umluva řeší občanské obchodní záležitosti s tím, že jsou tady určité zásadní výjimky týkající se právní způsobilosti, výživného, rodinných záležitostí, dědictví, insolvence, Eh, jaderné škody a tak dále. Arbitráž tam také spadá. To znamená, že ta působnost je velice podobná působnosti Bruselu 1 v přepracovaném znění, s tím, že tady výrazný rozdíl a to, že je vymuta také oblast pomluv a současný návrh také zvažuje možnost vyloučit eh, ochranu soukromí a duševního vlastnictví. Z hlediska Evropské unie to už je další slide je důležité to, že pokud jde o otázku vybudování komplexního právního rámce ohledně uznávání a výkonu rozsudku třetích zemí, ten návrh eh, má značná omezení. Předně omezuje se působnost eh, a dále je třeba vzít v potaz to, že eh, se budou zohledňovat předchozí hákské úmluvy, to znamená eh, jenom eh, ty země, které přistoupily k ním, což je Evropská unie, Singapur a mm, Mexiko. Teď už vlastně víme, kolik států je připraveno přistoupit k tomuto mechanismu a tento mechanismus tak vytváří komplexní pravidla pro uznávání výkon rozsudku třetích zemí, a bude to mít eh, toto omezení, protože bude platit pouze pro omezený, velice omezený počet eh, zemí. Pokud bychom se teď eh, podívali na hlavní obsah návrhu úmluvy, tak v podstatě řeší především dvě záležitosti. Jednak způsobilostní kritéria pro to, aby mm, rozsudky mohly být uznány a vykonány a důvody pro neuznání či odmítnutí uznání. To je zřejmě nejkontroverznější aspekt, eh, ten, který se týká eh, ověření jurisdikce eh, soudu. Umluva se soustředí na to, na základě jaké jurisdikce je možné přistoupit k výkonu a uznání. Tady je důležité, že umlova nebrání uplatnění vnitrostátního práva, pokud je příhodnější. Pokud je tedy národní právo příhodnější, tak se uplatní a naopak. Pokud jde o vztah s dalšími mezinárodními nástroji, tak je pravda, že toto je oblast, kde značný počet mezinárodních úmluv již existuje, ale je zároveň pravda, že jsou tady některé výjimky z působnosti, které souvisejí s tím, že nám jde o to předcházet eh, kolizím s dalšími úmluvami. Kromě toho návrh úmluvy zvažuje eh, interakci eh, především s úmluvou z roku 2005. Vychází tedy z úmluvy z Hágu o volbě soudu. Tato úmluva by měla prioritu před tím novým návrhem úmluvy. A pokud jde o řízení kolizí s dalšími úmluvami, návrh úmluvy vychází z, z favor recognitionis, e, Takže je tady vždy e, to uplatnění toho příhodnějšího právního režimu, pak je tady ta doložka o nedotčenosti, to je velice důležité z hlediska uplatnění Luganské úmluvy. A z hlediska Evropské unie je důležité, že tam je doložka o neúčasti, což znamená, že umluva nebude zasahovat do pravidel e, organizací e, RIO. To znamená, že nová umluva nebude ovlivňovat uplatňování nařízení Brusel 1a. Pokud jde o tu interakci s Bruselem 1a, a to už je další slide, eh, tak eh, tady je zvláště důležité, že obsah té eh, nové úmluvy nebude mít dopad na uplatňování výhradních jurisdičních pravidel EU v případě, že by tato úmluva začala platit. To znamená, členské státy nebudou nuceny uznávat eh, rozsudky, které by podkopávaly tato výhradní jurisdikční pravidla. Nepřímá jurisdikční pravidla eh, návrhu úmluvy jsou v podstatě stejná jako ta, která jsou v Bruselu 1a, byť jsou tam určité výjimky a určité rozdíly k čemuž eh, se dostane profesor Univerty za okamžik. Zmíním ovšem jednu důležitou věc, to jsou pravidla pro spotřebitele, pardon, pro eh, zaměstnance. Spotřebitelé a zaměstnanci eh, budou chráněni, chráněni proti rozsudkům třetích zemí, takže se nebude nijak narušovat jejich ochrana podle Bruselu 1a. Tyto rozsudky budou způsob pro uznání a výkon podle návrhu úmluvy, ale zároveň je třeba říci, že evropští spotřebitelé nebudou mít možnost eh, Eh, výkonu eh, ve smluvních státech eh, budoucí úmluvy ve spotřebitelských záležitostech. To je věc, ke které se dostaneme za okamžik. To je také věc týkající se statutu těch regionálních integračních organizací. Tady jsou určitá ustanovení, která budou platit případě, že členský stát je členem takovéto regionální organizace, ale k tomu se dostaneme později. Teď předám slovo kolegovi. Děkuji, pane Asencio, děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že mohu vystoupit ve vašem výboru. Zaměřím se na budoucí dopad e, návrhu úmluvy, alespoň e, co můžeme prognozovat e, v tuto chvíli ohledně budoucího dopadu tohoto návrhu. Cílem úmluvy je liberalizovat oběh eh, cizích rozsudků a také tady klíčová eh, ta věc, eh, zda dopad této úmluvy bude významný či nikoliv. A z tohoto hlediska musíme posoudit to, zda pravidla úmluvy jsou méně či více liberální než pravidla budoucích smluvních států. Takže na to se teď zaměříme, pokusíme se porovnat ta pravidla, která platí nyní eh, v úmluvě s těmi pravidly, eh, které uplatňuje vybraný počet členských států nebo třetích zemí. Z hlediska EU je cílem to, aby výkon a uznání rozhodnutí, které vydaly evropské soudy, se zlepšil v okamžiku, kdy by měly platit v zahraničí. Další důležitá věc je to, že praktický význam úmluvy bude největší v těch případech, kdy výkon je potřebný z praktického hlediska, což jsou ty případy, kdy majetek není umístěn v místě, kde byl vydán rozsudek, jinými slovy, majetek nebo respektive není prakticky relevantní, kde má eh, bydliště eh, žalovaný, protože velice často je tomu tak, že žalovaný má, svý, má svůj majetek eh, v místě vydání rozsudku a pak není potřeba uplatňovat rozsudek v třetí zemi. A, takže může jít spíše o delikty, které byly schválen, spáchány v zahraničí, přičemž žalovaný žije eh, trvalé v jiném státě. Může jít ku příkladu o, o Facebook, Google, které mají sídlo v Kalifornii, ale, a tam mají tedy svůj majetek, ale trestnému činu může dojít eh, například eh, v Evropě a pak půjde o výkon rozsudku i v třetí zemi. Pak jde také o uplatňování smluv v zahraničí v případě, že k porušení eh, smlouvy eh, dojde, aniž by byl nějak zásadně dotčen majetek eh, žalovaného. Na to se teď podíváme podrobněji. Z řady důvodů jsme vyšli a odrazili se od situace která panuje ve Spojených státech. Americké právo eh, ohledně cizích rozsudků je konzervativní, to znamená, že v případě jurisdikce cizího soudu, což je důležité pro výkon rozsudku v třetí eh, ve Spojených státech, má, mají Spojené státy velice přísné požadavky. Požadují nejenom vazbu mezi tím deliktem, smlouvou a cizím státem, ale také to, aby žalovaný eh, měl nějaké předchozí činnosti v daném státu, což je přísnější než ta pravidla, která jsou eh, v Bruselu 1a, anebo v řadě eh, vnitrostátních právních řádů členských států. Tato pravidla jsou pro nás teď důležitá, protože tato úmluva, která se navrhuje, je vybudována podobně jako americké právo. To znamená, že důvody pro uznání cizího rozsudku a definice jurisdikce třetího soudu v případě deliktů či porušení smluv to jsou pravidla, která se velice podobají pravidlům platných v USA. To znamená, že z hlediska USA ta současná úmluva není ani liberálnější, ani konzervativnější než jejich vlastní legislativa. Jinými slovy je v podstatě ekvivalentní. Další slide, prosím. Naopak právo řady členských států, alespoň těch, které jsme si vybrali pro naše studii, Eh, jejich právo je liberálnější než návrh úmluvy, to znamená, že u eh, deliktů a porušení smluv členské státy by uznali pouze rozsudky z těch zemí, odkud pochází smlouva, nebo ze zemí, kde byl spáchán přečin, nebo tam, kde došlo k nějaké eh, újmě na základě takového porušení. To znamená, že členské státy mají mnohem liberálnější náhled a budou tyto liberálnější pravidla uplatňovat i nadále, protože, jak už řekl můj kolega, tam, kde tam v té umluvě je teď ta klauzule ohledně příhodnější legislativy. To znamená, že členský eh, a smluvní stát bude moci uplatňovat cizí rozsudky podle vlastních vnitrostátních pravidel, pokud jsou příhodnější. Celým výstupem z tohoto všeho je to, že mezi Spojenými státy a Evropskou unii se ta situace vlastně vůbec nezmění, pokud bude úmluva v současné podobě schválena. Spojené státy budou totiž uplatňovat svá přísná omezující pravidla a řada členských států zase bude uplatňovat svoje příhodnější pravidla, zejména ohledně rozsudku z jiných států, než jsou Spojené státy americké. Co je tedy důležité? Podívat se na ty další země. Jsou to země, které jsou mnohem konzervativnější než EU nebo Spojené státy. Jsou konzervativnější z různých důvodů. Některé úplně odmítají vykonávat rozsudky třetích zemí. To jsou některé azijské země, Tajsko a Indonésie ku příkladu. Některé přeskoumávají eh, zahraniční rozsudky ohledně věci samé, to platí pro Indii ku jako příkladu a řada zemí, včetně Spojeného království, ale patří sem také Austrálie a Singapur, přijímají a vykonávají pouze rozsudky, které pocházejí buď to ze zemí, kde žalovaný byl přítomen v době zahájení řízení, a nebo kde žalovaný spadal jaksi pod jurisdikci, což je velice úzce pojatá jurisdikce soudu. Tyto soudy a tedy legislativní řády velice, jsou velice konzervativní. Je tedy jasné, že pokud tyto státy ratifikují návrh úmluvy tak, jak je předkládána, tak to bude veliké zlepšení pro všechny další smluvní státy, tedy pro Spojené státy americké, ale rovněž pro Evropskou unii. Rozsudky z evropských zemí, ze států EU eh, e a z USA budou vykonatelné podle mnohem liberálnějších režimů v těchto třetích zemích a to bude jasné zlepšení. Nicméně jsou zde i jiné země, země, které uplatňují požadavek reciprocity. To znamená, jsou to opět spíše azijské země, například Japonsko a Čína. A tyto země uzeznávají uznávají eh, cizí rozsudky jenom pokud země původu rozsudku uznává jejich vlastní rozsudky. Problémem v těchto zemích je to, že budou aplikovat úmluvu a nebudou využívat možnosti uznávat eh, rozsudky podle svých eh, případně příhodnějších vnitrostátních eh, pravidel. A to může být škoda, pokud tyto státy budou připraveny jít dále a přistoupit na liberálnější režimy než ty, které obsahuje návrh eh, úmluvy v současné podobě. A to platí například pro Čínu. Čína uzavřela na 30 bilaterálních dohod s různými státy po světě, včetně devíti mm, členských států EU a v těchto bilaterálních dohodách Čína akceptovala jako základ jurisdikce mnohem liberálnější pravidla než ta, která jsou v tom současném návrhu umluvy. To znamená, že tam může být určitý prostor pro dosažený dohody, která by byla mnohem liberálnější a ambicioznější mezi EU na straně jedné a celou řadou dalších zemí na straně druhé, mezi nimiž může být Čína, Japonsko a ještě několik eh, dalších států. Z tohoto důvodu ta otázka, kterou bychom si měli položit v tuto chvíli eh, zní. V tuto chvíli se zdá, že je jasné, že prioritou v jednáních bylo získat podporu USA pro přistoupení k budoucí úmluvě. To vysvětluje, proč doposavat ta úmluva nejvíce připomíná americkou legislativu a proč je tak konzervativní. A to má své dva následky. Prvním je to, co jsem právě řekl, že výsledek je málo ambiciozní. Návrh umluvy je málo ambiciozní, zejména není příliš prakticky relevantní, protože neumožňuje uznávání a výkon rozsudků, které vydal soud, kde došlo k přečinu anebo ke, ke škodě, anebo soudem v místě, kde byla eh, vykonávána smlouva bez ohledu na další činnost žalovaného v tomto státě. To jsou tedy dva případy, kdy je více než potřebné, aby docházelo k výkonu a uznání třetích rozsudků a výkon a eh, uznávání eh, umlova neumožňuje. A druhý problém je takový, že USA možná někdy umluvu neratifikuje. V tuto chvíli působí Spojené státy velice aktivně při vyjednávání v Hágu. Spojené státy byly aktivní a úspěšné při prosazování svých názorů, ale je to mm, jaksi federální stát, takže nakonec se to celé může vyvinout tak, že Spojené státy úmluvu neratifikují, anebo pokud ji ratifikují, tak ji ratifikují na úrovni jednotlivých států, a ty potom sami rozhodnou, zda k eh, úmluvě přistoupí nebo ne. Takže vyvstává důležitá otázka, zda nadále považovat eh, ratifikaci Spojenými státy za tak důležitou záležitost a zda máme držet tu umluvu na takto málo ambiciozní úrovni. Takže se nabízí určitá alternativa, spočívající v tom, že by eh, bylo možné vypracovat ambicioznější návrh, mezi USA a dalšími, pardon, omlouvá se řečník, mezi Evropskou unii a dalšími zeměmi, které by byly ochotny přistoupit eh, na vedení Evropské unie v této věci a řídit se evropskými standardy. Se mohou spadat azijské země, Určitě ale ne Spojené státy americké, ale jak říkám, není vůbec jasné, zda USA eh, budou tuto umluvu vůbec kdy ratifikovat. Děkuji za pozornost. Děkuji, vážení pánové. Děkuji za tato úvodní vysvětlení a prezentaci analýz. Teď se dívám na naše poslance, zda si někdo z nich chce vzít slovo. Pan Fos. Ja, vielen Dank für die... Děkuji za vaši prezentaci, také za tu možnost teď eh, vám položit otázky. Já se nejsem jistý, jsem to úplně všechno správně pochopil, eh, jestli v této souvislosti o Hákské úmluvě můžeme hovořit jako o rámcové úmluvě, tak aby všechny ty čenské státy mm, měly nějaký společný základ, anebo jestli to doporučení bylo, že by vlastně bylo mnohem výhodnější uzavírat bilaterální dohody o uznávání a výkonu rozsudků. Nevím, jestli to tak je možné vyčíst eh, jako vaše doporučení z té vaší prezentace. Moje druhá otázka eh, se týká Brexitu, a sice do jaké míry Spojené království potom bude se opírat pouze o tento právní nástroj při eh, uznáváních a výkonech rozsudku, protože tady to bude velmi relevantní ve vztahu k Irsku. Hmm, určitě i k dalším, ale v největší míře asi ve vztahu k Jirsku, takže to asi bude mít ještě další eh, život. ani vzima, co si myslíte o tom dalším vývoji. Potom jde o Google, o ochranu údajů. V těchto případech se většinou vyžaduje aspoň nějaké zastoupení v některém ze členských států. Myslím, že i to by mohlo posloužit jako mechanismus budoucnosti, který by řekl, že ten, kdo tady má nebo vykonává tady nějakou podnikatelskou činnost, tak tady bude muset mít nějaké právní eh, nebo zastoupení s právním účinkem aby to, se to na, to na něj mohlo vztahovat a podléhat potom tomu soudnímu výkonu. Tolik tedy moje dotazy a zajímalo by mě, kdybyste na to mohli odpovědět. Nikdo další se o slovo nehlásí, takže poprosím vás, pánové, abyste odpověděli. Děkuji. Pokud jde o tu otázku, zda ten návoh, návrh eh, by neměli spíš cestou vypracování bilaterálních dohod. Eh, tak ta analýza v tuto chvíli hodnotí pouze eh, tento návrh úmluvy. Klade důraz na to, že aby ta úmluva byla úspěšná, tak je samozřejmě potřeba, aby byla se podpořena větším počem eh, států. Úspěšnost samozřejmě bude záležet eh, na počtu smluvních eh, států. Tato úmluva potom, pokud by k tomu přistoupila Evropská unie, by se samozřejmě stala závazná pro smluvní strany a my jsme se snažili eh, hodnotit eh, případný dopad takovéto schválené eh, úmluvy. Řešili jsme to, zda by měla zůstat v současné podobě, nebo zda by měla být ambicioznější, což záleží, jak jsem říkal, do značné míry na, na přistoupení Spojených států amerických, ale rozhodně jsme neřešili možnost eh, uzavírání bilaterních, bilaterálních dohod. Byť samozřejmě to je určitá možnost, která se Evropské unii nabízí, je možné řešit to interně. Evropská unie může řešit toto uznání a výkon třetích rozsudků svými vnitřními pravidly. Má tady také kompetenci uzavírat bilaterální dohody a v rámci Hákské úmluvy může přistoupit k této vícestrané úmluvě. Ale i tato vícestraná úmluva, jak jsme vysvětlili, má svá má svá omezení právě vzhledem tomu, že je strana. Co se týče té eh, otázky dopadu Brexitu na tuto dohodu, tak eh, je pravda, že tato úmluva eh, by se aplikovala tedy v případě přistoupení eh, Evropské unie a vidělo by se, zda v té době přistoupení EU k úmluvě by mm, Spojené království bylo členským státem. Na druhé eh, straně řada záležitostí, které eh, řeší tato umluva, eh, už se řeší i v úmluvě z roku 2005. A pokud jde o to, co jste říkal ohledně ochrany údajů, tak tady je důležité, aby úmluva a ta tady je důležité to, že úmluva vylučuje řadu záležitostí za své působnosti, například pomluvu. E, ta sem spadat e, nebude. A v posledním textu se také řeší případné vyloučení otázek ochrany soukromí způsobnosti e, této, této úmluvy. Ale je otázka, jakým způsobem se nakonec eh, ta, ta působnost eh, této úmluvy eh, vyvine. Každopádně, i kdyby v působnosti ochrana soukromí, v působnosti této úmluvy nebyla, tak je možné ochranu soukromí řešit jinými nástroji, které jsou EU vlastní. May just, uh... Předseda, Eh, rád bych požádal o jedno vysvětlení. Když hovoříte o tom, že by se Unie eventuálně připojila k úmluvě, znamená to podle vás, že se jedná o oblast výhradní eh, kompetence eh, Evropské unie, nebo jak to myslíte? Ano, je to prostě oblast výhradní kompetence Unie. Předseda, děkuji. Nemám tady žádnou další žádost o slovo. Takže můžeme plynule přejít eh, k bodu 19, což je veřejné slyšení, eh, které se vztahuje k eh, projektu soudní rozhodnutí Hákského soudu. Teď jsme vyslechli prezentaci studie o konferenci, která se vztahuje k úmluvě a my si nyní vyslechneme experty, kteří byli pozváni eh, k veřejnému slyšení eh, k tomuto projektu o soudních rozhodnutí Hágu. Nejprve Evropská komise, paní Andrea Schulz, paní, pan Norel Rozner a paní Elvína Morkite. Eh, vyslovil jsem vaše jméno správně Dobře, děkuji. Takže zpráva k probíhajícím jednáním. Máte dohromady 15 minut času. Děkuji vám, pane předsedo, a dobré odpoledne všem. V naší prezentaci e, stručně e, představíme tento projekt. Budeme hovořit o stávajících eh, jednáních na konferenci v Hágu. Soustředíme se na to, čeho bylo dosud dosaženo a co je stále ještě otevřenou záležitostí. Tento projekt, eh, jak víme, je velmi závažným projektem pro Evropskou unii. Komise vyjednává na Hákské konferenci na základě eh, vyjednávacích směrnicí přijatých radou v roce 2016. Jak už bylo řečeno, v předchozí prezentaci, eh, tak tento projekt eh, vlastně eh, začal už někdy v roce 1992 a dovedl k úmluvě z roku 2005, která má omezené pole působnosti a která byla ratifikována v roce 2015. V roce 2000 2012 byl tento projekt znovu nastartován e, tvořením pracovní skupiny, která e, dokončila svou práci na konci roku 2015 a e, tím výsledkem byl text návrhu úmluvy. Ta pracovní skupina se sešla dohromady pětkrát, výsledky její práce byly tedy pozitivní a vedly k tomu, že Eh, Hákská rada, hlavní orgán Hákské konference, zvolala eh, zvláštní komisi pro přípravu té umluvy. Ta komise eh, začala formální jednání kolem projektu a tato zvláštní komise se sešla dohromady třikrát, setka se v červnu 2016 a v únoru a listopadu 2017 a teď se znovu sejde v květnu letošního roku a cílem bude dokončit návrh textu a předložit ho diplomatické konferenci pro schválení e, úmluvy. Ta diplomatická konference by se měla konat v polovině příštího roku a e, toto načasování již Hákská rada odsouhlasila. Eh, jako vrcholný orgán konference a je evidentní, že v konferenci je velká podpora pro tuto vlajkovou loď, dalo by se říct, pro tento projekt je tam velká podpora všech členů Hakské konference. Hlavní cíle eh, navrhované úmluvy jsou široce eh, obecně řečeno eh, podpora eh, praktického přístupu k právu, eh, zjednodušení obchodování a investování, prosazováním právní jistoty, snižování nákladů na přeshraniční operace a tak dále. Jak už eh, profesoři naznačili, v Evropské unii nyní neexistuje jednotná legislativa ohledně uznávání a prosazování soudních rozhodnutí třetích států, což vede k právní nejistotě a na globální úrovni neexistuje dostatečná Eh, dostatečně úspěšný orgán eh, pro uznání a prosazování těchto rozhodnutí třetích států také, takže s cílem prosadit větší objem právní eh, jistoty na multilaterální úrovni se jedná na multilaterální úrovni, což je shledáno jako efektivnější než unijní úroveň či bilaterální úroveň. Takže Pracuje se na té multilaterální úrovni, což eh, tedy eh, znamená eh, možnost celosvětově vytvořit takový rámec, který je příznivý i pro unijní občany a jejich firmy. A znamená to, že naše soudní rozhodnutí Eh, které eh, budou vydávat soudy členských států Unie, budou také uznávány třetími stranami. Takže to jsou jenom nějaká úvodní slova a pokud byste dovolili, tak bych teď dala eh, slovo kolegům, aby se také vyjádřili k tomu, na čem se již našla schoda během jednání. Děkuji, Elvíno. Dobré odpoledne i z mé strany, pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu. Nejprve bych vám chtěl eh, poděkovat za to, že jste eh, takto iniciativně svolali toto eh, veřejné slyšení k tomuto výraznému důležitému projektu. Jak řekla již má kolegyně, tento projekt již vlastně k tomuto konkrétnímu textu návrhu úmluvy funguje zhruba dva roky. Na čem zatím se dospělo ke schodě? No tak e, tato úmluva umožní, e, e, stanoví takový základní soupis povinností pro uznávání rozhodnutí třetích států a zároveň také zajistí příznivější podmínky pro uznávání rozhodnutí těchto třetích států na úrovni Eh, na území Unie. Bude se jednat eh, tedy o eh, obchodní a občanské záležitosti s některými výjimkami. Budou to především tedy, bude to aplikováno především na otázky zboží a spotřebitelů a rovněž umožní se tady určitá ochrana té slabší straně, tomu slabšímu partnerovi, mm, spotřebitelům či zaměstnancům, pokud bude tedy Eh, pokud budou tedy, dejme tomu, oni tou eh, obviněnou stranou. Eh, úmluva bude také pokrývat ta rozhodnutí či vyhlášky a rovněž se tam bude, bude zahrnovat různé formy urovnání, ale ne pro zatímní opatření. Zároveň vytvoří tato e, úmluva určitý systém, který umožní e, realizaci rozhodnutí třetích států, e, pokud tedy to rozhodnutí bude typem tak, bude uskutečněno takzvanou nepřímou jurisdikcí. A pak tady eh, budou eh, určité výjimky, eh, které se budou týkat veřejné politiky či například neschopnost předložit dokumenty, které vedly k tomu zahájení řízení, co nebo například neumožnění dostatečného času pro přípravu obhajoby a tak dále. Zároveň se úmluva zabývá určitou flexibilitou, eh, kterou eh, bude zapotřebí aplikovat pro širší ratifikaci celosvětově. Eh, takže je tady existí, existuje tu zavedený jakýsi mechanismus prohlášení, mechanism of declaration a Toto je tedy stručně, na čem zatím e, začala panovat schoda, nicméně e, umluva e, je ještě předmětem jednání, některá témata zůstávají otevřená a k tomu bych dal prostor panu kolegu, paní kolegyně Andreje Šulcové. Děkuji, já všechny zdravím, pane předsedo, vážení poslankyně a poslanci, je pro mě ctí být na tomto slyšení k tomuto významnému projektu. Není to první slyšení, které organizujete a pravděpodobně není ani poslední, protože text toho, té umluvy se bude dále vyvíjet. Je tady celá řada otázek, které zůstávají otevřené. Technicky je nejvýznamnější e, tato. A to zdali Eh, spory týkající se duševního vlastnictví by měly být do umluvy zapracovány či ne, měly by být její součástí či ne. Eh, Kodeři se eh, dostali k tomuto projektu poměrně pozdě a proto bylo důležité pro Unii jim také dát příležitost, aby si vytvořili určité stanovisko. A my teď očekáváme dokument, který vlastně Hákská konference o soukromé mezinárodním právu připravuje a e, těm e, zúčastněným stranům e, typu IP stakeholders budou poskytnuta vysvětlení. Zatím byla předložena pouze předběžná stanoviska a bylo rozhodnuto, že i začlenění či možné vyčlenění IP je v jednání. Pokud ovšem není text, tak samozřejmě konzultace je obtížná ta zvláštní komise by se měla, jak bylo řečeno, sejít v květnu a otázky duchovní, duševního vlastnictví nebudou e, řešeny, konkrétně ne ta ustanovení, která se nacházejí v hrátých závorkách v tuto chvíli, protože my chceme opravdu e, počkat na ten e, dokument, který by měl být brzy připraven a chceme provádět e, prostě rea, reálnou konzultaci s těmi zástupci této oblasti všechny delegace mají eh, pod pocit, že je zapotřebí ještě více času, aby se našlo vhodné řešení pro toto důležité téma. Předběžné názory v jednotlivých komunitách eh, eh, v té oblasti duševního vlastnictví se liší. Někteří jsou výrazně proto, aby spory, které se vztahují k duševnímu vlastnictví, byly součástí eh, této umluvu, jiní zase výrazně proti. Prostě potřebujeme ještě více času. Pak další diskuze se musí vést kolem dalšího témata a to jsou následující. Když jsou rozhodnutí vydána soudem, která nejsou soudy jednoho eh, jediného státu, ale eh, soudy více stran. To je samozřejmě velice zásadní i v oblasti eh, toho duševního vlastnictví, unifikovaný patentní soud, ale ono se to také vztahuje k Evropskému soudu a k soudu Eh, Beneluxu. My, k tomu, eh, my tomu dáváme velký význam, ale pro některé zúčastněné strany je to velmi cizorodý prvek, takže tady ještě zapotřebí dalších konzultací. Pak je tady ještě něco, co se musí vyladit, a to je ta standardní eh, doložka o neunifikovaných právních systémech, to znamená federální situace, kdy existují různé jednotky, kde se tady vedle sebe vyskytují různé, různé různé eh, soubory právních norem a obvyklé bydliště, jdeme tomu obvyklým bydlištěm v tom konkrétním jednom, eh, v té konkrétní jedné oblasti. Je to eh, také trošičku zapeklité. Zatím ještě nebylo stanoveno pravidlo ohledně nákladů na řízení. Jsou tady otázky nediskriminace, které vcházejí do hry a také ty pak jsou, pak jsou vlastně různé typy těch nákladů, eh, které jsou často oddělené. Eh, potom imunita státu, věci, které se vztahují k vládě. Eh, to, co padá pod státní imunitu, není obchodní, ale některé země mají zájem o širší vyčlenění, takže i toto bude muset ještě být řešeno. A jak už jsme od obou předřečníků slyšeli, E, začlenění či naopak vyčlenění otázek, které se vztahují k soukromí. To je také věc, kterou vlastně e, Unie vyzvedla. E, už teď je pomluva vyčleněná a zase koncepce pomluvy je odlišně koncipována v tom či onom státě. Některé názory jsou takové, že pomluva je prostě chybná informace, zatímco věc týkající se soukromí je informace eh, eh, správná, takže eh, a někteří, že to, co je řečeno bez souhlasu dotyčného, může být vnímáno jako pomluva, takže zase tady se ještě musí jednat. A ještě dvě technické věci, neméně důležité jak je to tedy je eh, při narušení eh, práva na duševní vlastnictví a tak dále. I kdyby bylo duševní vlastnictví vyčleněno eh, z úmluvy, tak toto může být docela důležité. Co dělat Eh, ještě se vztahem k dalším nástrojům. To je zase otázka spíš eh, té redakce, toho, toho, té formulace. Eh, v tuto chvíli jsou delegace v podstatě poměrně štědré, velkorysé, v tom smyslu, že další nástroje mohou být nadřazené, ale otázkou je, jak toho dosáhnout. Většina těchto otázek se teď projednává v několika neformálních pracovních skupinách, které budou <clears throat> vlastně eh, předkládat závěry své práce na zasedání v květnu a speciální komise by měla eh, potom eh, tedy vytvořit ten celý dokument a a předložit to diplomatické konferenci. Je tady ještě jedna připomínka, kterou bych chtěla učinit a nevztahuje se pouze tomuto e, e, projektu. Jedná se o program Hákské konference, protože pro Evropskou unii je tady e, takový další projekt. Nám jde také o harmonizaci jurisdikce na širší úrovni a hovořili jsme tedy o prosazování pokud existuje, dejme tomu, nějaký, eh, nějaká globálnější dohada, eh, package agreement, aby tady v pozdější fázi bylo možno také harmonizovat tato pravidla, tak jak jsme to učinili u Bruselu 1 a 2. Toto bylo rozhodnuto v březnu 2016 a eh, Rada a Eh, Rada pro všeobecné záležitosti Hákské konference to opět znovu potvrdila v letošním roce. Nicméně se zdá, že je velice komplikované a nemožné de- eh, diskutovat o těch dvou projektech paralelně, takže jsou tady experti, kteří se Eh, zabývají harmonizací těch pravidel, ale budou zvoláni těsně poté, co se sejde eh, konference, eh, která doufejme, že tuto úmluvu, tento text úmluvy schválí někdy v polovině roku 2019. Předseda, děkuji. A teď bych rád dal slovo paní Ning Zhao, stále eh, Hobira. Eh, prosím o budoucnosti projektu. Máte 10 minut. Dobrý den, děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji vám za vaše laskavé pozvání na prezentaci o tomto důležitém projektu. Před dvěma lety tady byl můj kolega. Teď ten projekt postoupil zase o kus dál. už asi nemusím se pouštět do toho historického kontextu. A proto bych se chtěla zaměřit hlavně na cíle tohoto projektu a její přínos, jeho přínos. Nejprve tedy zhrnu, co to vlastně je Háská úmluva o mezinárodním právu soukromém, což je předmět dnešního slyšení. Vy asi už víte, co přesně naše organizace je, protože Evropská unie je členem už od roku 2007. Evropská umluva je mezivládní organizace, která má svůj eh, původ eh, v roce 1893, což vlastně znamená, že už dnes budeme slavit 155. výročí vzniku. V tomto okamžiku je těch členských zemí 83, Evropská unie je jeden z těch nejvíce aktivních členů Hákské konference a my to vnímáme velmi pozitivně. Ještě předtím, než začnu popisovat tento projekt, tak si dovolím něco říci k té současné situaci v oblasti výkonu a výkonu rozhodnutí a uznávání rozhodnutí ze zahraničí v zásadě to upravují pouze vnitrostátní právní úpravy nebo bilaterální dohody nebo další nástroje, jako je například nařízení Brusel 1. To znamená, že to je velmi důležité pro hodně společností, kdy společnosti se opravdu ptají, jak pokud dojde k vynesení nějakého soudního rozhodnutí, tak jestli to bude přímo platit i v nějaké jiné zemi, jako je Čína nebo Spojené státy. Nějaký, žádný globální instrument proto není. Jde o soudní spolupráci v těchto občanskoprávních eh, věcech a proto tím správným fórem je například Házká konference, protože ta diskutuje o těch pravidlech pro tyto záležitosti a pro uznávání a výkon rozhodnutí, protože to je vlastně eh, mandát Hákské konference. Postupně je naším cílem harmonizovat tuto oblast mezinárodního práva soukromého. Předečníci před mnou hovořili o historii celého projektu. Já bych chtěla pouze eh, eh, zmínit, že to vzniklo jako úmluva o volbě soudní příslušnosti. V tomto okamžiku Jde pouze o volbu soudní příslušnosti, na které se dohodnou smluvní strany v případě B2B transakcí. V tomto okamžiku to má 80 členů, včetně Evropské unie, Singapuru, Mexika, s výjimkou Dánské jako jediného členského státu Evropské unie. A Musím bych měl se zmínit, že Čína a Černá hora příslušnou umluvu podepsali loni v září, takže Čína teď také aktivně pracuje na ratifikaci umluvy. I Austrálie teď začíná se připravovat na přistoupení k této umluvě. A teď mi dovolte, abych zmínila o pokračování projektu. jak už říkal se Vřemnou, tak v roce 2012 Rada Hájské konference, což je ta řídí, ten řídící orgán Hájské umluvy, rozhodl nebo udělil dva mandáty, jeden pro pracovní skupinu o uznávání a výkonu a dále to je expertní skupina o přímé soudní příslušnosti a pravidlech pro její určení. O tom tomu se dostanu za okamžik těmto jak postoupila práce této expertní skupiny. Po pěti aktivních letech práce těchto pracovních skupin jsme teď ve eh, fázi jednání mezi státy, již bylo, se konalo několik zasedání. No, čtvrté, asi poslední zasedání se bude konat 24. května, což je přesně za měsíc. A my doufáme, že pokud eh, všechno proběhne tak, jak má, takže by mohl vzniknout eh, formální návrh úmluvy, který by projednali diplomaté a poté experti, k tomu se ještě dostanu za okamžik. Chtěla bych se zmínit o tom, že náš projekt je prioritou pro členy Hákské konference. Mohla bych tady ukázat svoji PowerPointovou prezentaci, je to možné? Mohla byste ještě o kus dál dojít k té prezentaci? Kolegové už se zmiňovali o cílech eh, této úmluvy. Hlavní cíl je eh, podpora mezinárodního obchodu, investic a mobility, zlepšením soudní spolupráce, protože to by mohlo zajistit větší právní jistotu a také nákladovou efektivnost. Obecná charakteristika, asi z toho bych chtěla zmínit jednu věc a sice, že se inspiruje z úmluvy o volbě soudní příslušnosti z roku 2005, mají hodně společného. A čerpáme tedy z těch eh, diskuzí, které to tehdy provázelo. Potom jde o eh, uznávání a výkon eh, zahraničních rozsudků, proto by měla vzniknout jasná pravidla. V současnosti neexistuje žádný multilaterální nástroj o uznávání a výkonu eh, zahraničních rozhodnutí mezi Evropskou unii a dalšími nebo třetími zeměmi. A já bych se chtěl vědět o některých výhodách, pro například pro evropské občany. Pokud Evropská unie bude stranou té umluvy a evropský občan, který Eh, získá nějaké soudní rozhodnutí, tak ho potom bude moci nechat si eh, vymáhat i v jiných zemích. Nebude muset eh, zahajovat nějaká další řízení u soudu, což sníží jeho náklady a ten rozsudek bude mít větší váhu a ten tak se sníží ta doba nutná pro jeho výkon, takže ta praktická spravedlnost bude rychlejší a nákladově efektivnější. Také by se měla zlepšit předvídatelnost práva. Znamená to, že evropští občané budou moci sami posoudit to, do jaké míry ty rozsudky budou platit. Bude moci informovaně si zvolit, kde chce to dané soudní řízení zahájit. Další výhodou bude zlepšení právního státu, což eh, je dlouhodobým cílem Evropské unie, nebo i to je, eh, jsou to cíle OSN, tedy eh, podpořit právní stát na národní i mezinárodní úrovni a zajistit přístup ke spravedlnosti. Potom jde o to, že se zlepší export soudních rozhodnutí z Evropské unie Znamená, co se týče mezinárodních obchodních soudů, které vznikají v některých členských zemích, například v Nizozemsku obchodní soud by měl začít brzy fungovat. A pokud do té umluvy bude zahrnuté duševní vlastnictví, tak eh, například eh, by mohl vzniknout i ten budoucí jednotný patentový soud, který bude mít eh, příslušnost i mimo hranice Evropské unie a to bude také velká výhoda, eh, pokud k této umluvě přistoupí Evropská unie. Další výhoda, o které se chtěl zmínit, eh, to zlepšení právní jistoty také dá možnost eh, zvýší tu možnost, že si další subjekty zvolí soudy v Evropské unii. A další následné kroky za měsíc tedy bude zasedat ta speciální komise, která bude probírat sedm témat, o kterých tady mluvila paní Andra Schulz. Schulz. A pokud eh, tato speciální komise předloží eh, formální návrh, tak potom bude následovat eh, diplomatické jednání v rámci Hákské konference. To bude trvat třeba čtyři týdny. A v podstatě i v této fázi je možné všechny eh, ty eh, podrobnosti znovu vyjednat nebo ještě změnit. Ale my doufáme, že do té doby se to podaří eh, se dojednat. Potom budou následovat zasedání expertních skupin, které budou řešit otázku přímé jurisdikce. Jak už jsem říkal, tak v roce 2012 rada přijala dva mandáty, jednak proto jsou tu expertní skupinu a také i pro tu pracovní skupinu. Experty by tedy měly začít probírat proveditelnost týkající se přímé jurisdikce a na závěr bych se ještě chtěl zmínit o tom, že projekt rozhodnutí by měl eh, zajistit značný přínos pro evropské občany i podniky. Je to cíl, za kterým stojí za to jít a také by to mohlo naplnit některé cíle, například nařízení Brusel 1. Thank you as well, madam. And... Děkuji. Eh, nyní má slovo paní Beatrice Deze, pokud to vyslovuji správně. Ano, v pořádku, děkuji. Eh, vy pracujete pro CCPE, výbor Evropského soukromého práva. Merci de donner la parole aux avocats européens. Dobrý den, eh, jsem ráda, že eh, jste dali slovo také evropským advokátům. Pár slov advokátů k tomuto projektu. My na něj zhlížíme v podstatě příznivě, protože zvýšení těchto výměn Eh, přeshraničních eh, prostě může být někdy problematické, pokud tady není vzájemné uznávání. My si myslíme, že takováto úmluva může opravdu přinést eh, větší právní jistotu na mezinárodní úrovni a rovněž, že může posílit vlastně vůli se obracet k evropským soudům, pokud je tedy eh, samozřejmě příslušný soud eh, také eh, pravomocný podle toho, co úmluva ustavuje. Nicméně jsou tady určitá rizika a ty bychom měli zohlednit, protože pro soudy Evropské unie ve členských státech by tady vznikla povinnost eh, eh, respektovat eh, a vykonávat rozhodnutí soudů třetích států, víc než je tomu do posud. Takže my musíme tady samozřejmě Eh, motivy odmítnutí eh, zajistit tak široké, aby jsme se mohli vyhnout eh, nutnosti provádět rozhodnutí, která by neodpovídala standardu právních norem uvnitř Evropské unie. Takže jeden z problémů, který vidíme a e, samozřejmě nemáme společnou soudní příslušnost, e, vidíme e, třeba význam výkladu určitých ustanovení nařízení Brusel 1, Brusel 2 a podle našeho názoru by toto zrovna mohlo představovat závažný problém. V zásadě naše organizace je pro široce koncipovaný přístup, uznávání a výkon rozhodnutí a také otázky e, té soudní příslušnosti a možná, že bychom se měli e, vymezit e, k otázce k úžej, k úžej vymezenému tématu takže teď k těm jednotlivým problematikám. Ohledně pojmu roz, soudní rozhodnutí, soudní rozsudek, tak my to, co tady je řečeno, schvalujeme, ale rozhodnutí by samozřejmě eh, nemohlo zahrnovat ta rozhodnutí, ve kterých by eh, při jejich přijímání by nefigurovala eh, ta zúčastněná strana. Eh, rovněž se domníváme, že by tady měly být eh, taková eh, určitá omezení a provizorní omezení, která ovšem musí být zase definována ve vyčerpávajícím výčtu a je třeba, aby tedy dotyčný odpůrce měl také, byl také přítomný. Zároveň se domníváme, že je třeba Eh, efektivně eh, zajistit, eh, aby předvolání bylo doručeno a pak je tady otázka článku 7, která je zásadní. To, co je zapotřebí pro vykonání rozhodnutí, je tam e, také e, několik důležitých parametrů a e, důkazů, které podle nás hrají zásadní roli a jejich předložení musí být zajištěno. My jsme rovněž několik let žádali připojení určitých, určitých bodů do textu, což bylo zohledněno a jsme tomu rádi. Eh, naše organizace rovněž vítá, že tam jsou znovu zavedeny pracovní smlouvy a eh, spotřebitelské smlouvy v tom smyslu, že spotřebitelé a eh, zaměstnanci teď vlastně mají určitý objem, větší objem záruk E, jsou e, zohledněni jako slabší strany. Členské země mohou také e, v případě důležitého vyššího zájmu zavést určité výjimky, ale tam se domníváme, že bychom ještě mohli jít dál. Ovšem, co by z toho vyplývalo za negativní dopad, by bylo takové rozmělněné pole působnosti a to nepreferujeme. Pak e, jsou tady ještě otázky postupů, které se vztahují k arbitrážním řízením. My e, tady vidíme, že e, co se týče toho, že bylo vyčleněno otázka práva na soukromý život, tak to vnímáme tak, že úmluva bude poměrně dost úzce vymezena. A ohledně uznávání a výkonu rozhodnutí, tak ty filtry, které jsou zavedeny, představují uplatňování práva nepřímé pravomoce, což my vítáme. Zaměstnanci a spotřebitelé by měli být chráněni výrazně oproti dalším stranám a ten příslušný filtr eh, také obsahuje eh, to, že tedy eh, odpůrce musí být eh, předběžně eh, informován o důsledcích eh, svého souhlasu s tím, že bude věc předložena soudu mimo jeho bydliště. Pak je tady odkaz na místo, kde je ta povinnost vykonávána. To ovšem může vést k určitým problémům s výkladem. To dobře známe v případě nařízení Brusel jedna A pohledně ještě práva, které se vztahuje k eh, smluvě, tak tam, eh, kde je to uznávání vyžadováno, to bude muset rozhodnout příslušný soudce, to bude citlivá záležitost a může to vyvolat řadu dalších eh, odvozených sporů. Pak jsou tady výjimky z tohoto filtru v případě, že ten že jsou tady prostě určité výjimky a v těch případech eh, to rozhodnutí nemusí být uznáváno. Nebude tady ovšem existovat žádný nejvyšší soud pro rozhodnutí a proto může dojít k velice rozličnému výkladu těchto formulací. A my se domníváme, Eh, že by bylo třeba ještě eh, zjednodušit eh, toto ustanovení alespoň pro prodej zboží a smlouvy o službách, což je nejfrekventovanější položka v mezinárodním obchodu, tak to by tam mělo být znovu integrováno ustanovení, které bylo nalezeno v Bruselu 1 pro prodej zboží místo výkonu kde a, tam to je prostě místo e, či stát, kam bylo zboží dodáno a zase pro služby e, e, jsou služby ve státu, kam měly být dodány nebo kde jsou proveden, provedeny. A to si myslíme, že je zjednodušení, které by mělo být integrováno do návrhu úmluvy. My jsme každopádně pro. Co se týče eh, motivu eh, uznání a výkonu, tak eh, CCB žádalo integraci motivu odmítnutí, což je také v úmluvě, Hákské úmluvě o výběru příslušného soudu. My se domníváme, že by bylo dobré toto převzít. Máme tady jednu připomínku ve článku 7.1d je uznání či výkon možno odmítnout, pokud řízení před původním soudem bylo v rozporu s dohodou, v rámci kterého mělo být eh, příslušným soudem eh, soud jiný, než tam, kde to rozhodnutí bylo vykonáno. My bychom mu chtěli připojit, pokud ovšem eh, nebyl ten příslušný, pokud ta dohoda nebyla prohlášena za neplatnou, a to je zase v souvislosti s článkem 9 eh, o výběru místa soudu. A ještě jedna naše připomínka, motivy odmítnutí eh, nemají povinný charakter, ale my se domníváme, že by možná stálo za to je učinit eh, povinné. Poslední věc, myslíme si, že pozitivní rozhodnutí by neměl eh, by ještě si zasloužilo, abychom se zamysleli nad tím, jestli by mělo být uznáváno v členských státech Unie. My jsme tedy v zásadě pro tento projekt, ale je třeba říct, že eh, budeme i nadále bdít nad tím, aby eh, bylo dodrženo veškeré právo odpůrců a je třeba velice bdít nad právy občanů Evropské unie v případných řízeních ve třetích státech a neměly být uznávány v zemích Evropské unie ta rozhodnutí třetích států, které nerespektují právo eh, unijní či právo jednotlivých členských zemí. Děkuji vám, paní. A nakonec bych chtěl pozvat k eh, mikrofonu pana Iliase Kont Matejase, který je poradcem z Business Europe v otázkách duševního vlastnictví a který nám prostě řekne, jak věci vnímá ze své perspektivy. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Dobré odpoledne všem. Budu hovořit o záležitosti, kterou už zmínila komise. Jde o případně zařazení duševního vlastnictví do působnosti této úmluvy. Jak komise správně uvedla, bylo nám sděleno a vlastně teprve při loňských eh, diskuzích, eh, že by eh, mohla být oblast duševního práva vyjmuta, takže jsme začali řešit tuto záležitost s Evropskou komisí. Já bych tady jasně chtěl říci, že jsme proaktivně nevolali po zařazení duševního vlastnictví do působnosti úmluvy, protože jsme to nepovažovali za nutné, ale uvědomujeme si, že ten projekt má správný eh, cíl a že patenty a průmyslové vzory a obchodní eh, známky by neměly být eh, zařazeny do působnosti Víme totiž, že by to mohlo mít nežádoucí důsledky, protože problematika je velice komplikovaná. Jak už řekli předřečníci, je tady problém s interpretací, protože v tuto chvíli tady není žádný e, globální soud, který by byl příslušný pro interpretaci hákské úmluvy. Teď e, ke specifickým záležitostem. Je tady kolize se stávajícími smlouvami ohledně duševního vlastnictví především pak s pařížskou úmluvou ohledně ochrany průmyslového vlastnictví, která vychází ze dvou základních zásad, tedy z národního zacházení a nezávislosti patentů. Národní zacházení znamená, že každý členský stát eh, uděluje nejenom tu stejnou ochranu eh, příslušníkům jiných členských států jako svým vlastním, ale že nabízí také stejné opravné prostředky při porušení jejich práv. A podle Hákské eh, um, úmluvy, podle toho současného návrhu, eh, by bylo možné, aby pařížská úmluva, respektive země pařížské úmluvy, eh, byla povinována vykonávat cizí rozsudek, který by nebyl vykonatelný podle jejího vlastního práva nebo by byl vykonatelný jiným způsobem. Pak ta druhá zásada, to je nezávislost patentů. Tato zásada vlastně odráží územní povahu patentů a znamená to, že osud patentů v jedné zemi nezávisí na osudu patentů u stejného vynálezu v jiných zemích. Pařížská úmluva v tuto chvíli uvádí, eh, že tuto zásadu musíme chápat v neomezeném slova smyslu. Výkon cizích rozsudků tedy sebou nese přinejmenším tichý souhlas s tím, že ten patent byl udělen validním způsobem a to znamená, že zde existuje určitý prostor pro spochybnění nezávislosti země výkonu. Zejména potom, pokud patent pro stejný vynález eh, ještě stále není vyřešen v zemi výkonu, tak země výkonu mm, odmítla eh, uplatnění, odmítla žádost o patent pro stejný vynález a TRIPS to je mladší dohoda než pařížská a také zavazuje smluvní státy, aby eh, uplatňovaly tyto dvě zásady, takže vlastně sebou nese ty stejné otázky. My si tady myslíme, že zařazení duševního vlastnictví Eh, nese sebou jenom malé výhody. Eh, většina sporů ohledně duševního vlastnictví totiž eh, se řeší v případě sporu soudním příkazem. A v tuto chvíli jsou tady rozdíly, pokud jde o hmotné procesní právo a to, jak si výkon a uznávání soudních příkazů um, nečiní eh, žádoucím. Bylo by to žádoucí, kdyby existoval harmonizovaný orgán pro hmotné právo se sladěnými soudními řízeními, což je možná v budoucnu eh, možné, ale jedině takový jednotný patentový eh, soud aby tady mohl být relevantní. Ale jak všichni víme, tak tato věc ještě otestována nebyla, zatím, zatím netrpělivě čekáme na to, zda jednotný patentový soud skutečně fungovat bude. Takže pokud jde o ty výhody, tak eh, vlastně pouze finanční očkodnění by mělo eh, nárok na to stát se vykonatelným. Jinak si myslím, že většina případů, které by se týkaly duševního vlastnictví, by vlastně skončila, aniž by bylo přišknuto nějaké odškodnění a aniž by bylo eh, vykonáno. To znamená, že opět ty výhody jsou i v tomto případě velice omezené a když jsme to probírali s našimi členy, nejsme si vědomi žádného případu, kde bylo potřeba, aby žalovaný usiloval o, o odškodnění v případě eh, duševního vlastnictví v přeshraničním sporu. Takže já bych eh, asi uzavřel tuto část eh, tímto, že, pok- že jsou tady určitá závažná rizika a nevýhody. Systém sporů je velice komplikovaný a může dojít k narušení současného systému. Také může vzniknout značná nejistota ohledně interpretace s tím, že nebude cesty, jak to eh, vyřešit. Může narůst počet strategických soudních sporů, které budou mít za cíl získat nežádoucí výhody. Eh, hrozí tady také riziko, že soudy si budou konkurovat výhodnějšími eh, režimy. A jsou tady také eh, je tady otázka nejistoty a právních nákladů, eh, které by souvisely s donucovacími činnostmi. Takže my bychom měli za to, že je potřeba dále o věci diskutovat, Zatím tedy jsme nedostali od komise eh, přislíbený dokument, eh, který by eh, analyzoval otázku duševního vlastnictví a jeho zařízení, zařazení do, do působnosti. Zatím na tento dokument čekáme, pak samozřejmě se těšíme na další spolupráci a děkuji vám za pozornost. Děkuji pane Konteasi, a nyní je na čase, abychom dali prostor poslancům. Nejprve pan Fos. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, také všem řečníkům, kteří tady vystoupili. Mám eh, několik různých otázek, eh, které nemám teď úplně strukturované, ale Eh, řeknu je a ten, kdo se bude cítit osloven, tak by mi na ně pak mohl odpovědět. Jde o to, jaké společné standardy a základní principy musíme určit, protože je to důležité pro to, aby nebylo všechno spochybňováno tím, že nebudou platit ty společné zásady. A potom také vystává otázka, jak zajistit jednotnou aplikaci nebo používání těchto pravidel, tak kdo na to může dohlížet. A potom s tím souvisí také otázka, co se stane, pokud nějaký stát se vůbec nebude držet těchto společných pravidel a zásad, bude existovat nějaký systém vyloučení nebo sankcí nebo čehokoliv, co by si pod šlo představit a zejména zásupkyně CCCB bych se chtěl zeptat, proč tady nehraje žádnou roli arbitrážní řízení, protože to by možná mohlo také vést k tomu časovému urychlení těchto eh, projednání sporů, ale možná, že by také mohlo zabránit nedorozumím na jiných úrovních. A jestli mohu, pane předsedo, tak mám ještě tři další otázky v této souvislosti. Například, jak to teď eh, vypadá u těch kolektivních žalob nebo rozhodnutích o kolektivních žalobách, eh, jestli tady také platí nějaké předpisy nebo myšlenka toho, že by tady také šly zavést nějaké společné standardy, tak aby ty, eh, ta soudní rozhodnutí v těchto případech také mohla přímo platit a přímo se vykonávat. A Vzhledem tomu, že se teď nacházíme v době, kdy se kulturní um, kruhy se čím dál tím více odlišují nebo vyhraňují vůči ostatním. A právě, že pra, v oblasti občanského práva to může narazit na otázku životního stylu nebo na věci, které vlastně vůbec není možné uznávat, protože se příliš odlišují od toho, co je možné považovat za nějaký standard nebo střední cestu. Například podíváme se na islámský svět, tady eh, mohou být vynášené, vynášeny rozsudky na úplně jiném základě, na náboženském základě, což právě nemůže být slučitelné s naším právním řádem nebo s nezávislostí soudu. A zajímalo by mě, jak eh, bychom s tím naložili. A víme také, že někdy tyto eh, rozsudky mohou být zneužívány státní mocí, pokud jsou politicky motivované. A zajímá by mě, eh, jak zase s tím eh, naložit. vám teď na mysli Turecko, kde vlastně všichni ti protivníci nebo opoziční představitelé jsou velmi často označováni za teroristy nebo jsou potom vystaveni různým represím, pokud jsou příznivci Gülena a vlastně jsou nad nimi vynašeny rozsudky a tresty, eh, které nemají nic společného nebo nemůžou být rozhodně v souladu s západně pojímanou justicí. Nevím, jestli je vůbec možné na to odpovědět, ale jsou to úvahy, které, ke kterým jsem dospěl při poslechu vašich eh, prezentací. A kdy je tady potřeba se zamyslet nad odlišnostmi jednotlivých eh, právních systémů, kdy se snažíme uznat rozsudky v jiných zemích, které mohou narážet na politickou motivaci, různé kulturní nebo mm, náboženské eh, zvláštnosti a se ptát, jestli je možné vymezit nějakým rozumným způsobem působnost pro Eh, tato společná pravidla a tento mechanismus. Děkuji vám, pan Le Breton. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům, kteří tady vystoupili, protože nám tady nastínili velmi složitý obrázek situace týkající se eh, Hákké konference o mezinárodním právu soukromém. Je to tedy nesmírně zajímavé si uvědomit, že tady jde vlastně o mobilitu nebo oběh těch eh, soudních rozhodnutí. A eh, to mě vede k mé první otázce, a sice jestli to povede k uznání principu volného pohybu eh, soudních rozhodnutí. Je-li to možno tak nazvat. A druhý bod, jestli jsem to správně pochopil, tak tady jde také o zásadu, zásady, které budou doprovázené výjimkami. Jsou tady důvody k odmítnutí, které je možné aplikovat. Mě by zajímalo, jestli těmito důvody pro odmítnutí je něco kontroverzní nebo něco, co se ještě bude vžadovat další eh, řešení. Eh, je to podle mě důležitý bod, protože samozřejmě Mnohým se líbí ta myšlenka, že je možné exportovat nějaké soudní rozhodnutí z Evropské unie jinam do světa, ale opačným směrem to až tak lákavé není. A myslím, že někteří účastníci jsou toho eh, očividně znepokojeni. Takže tyto důvody pro zamítnutí by měly být dostatečně široké pro to, aby nám umožnili odmítnutí aplikovat určitá soudní rozhodnutí eh, tady v Evropě. Například jsou to ty eh, nepřiměřené nároky na odškodnění, a, nebo podobný případ, o kterém hovořil pan Fos, tedy nějaké náboženské důvody, které se používají v některých soudních systémech, například v islámském světě, které by eh, asi narazily na problémy tady při uznávání. Eh, to je tedy moje druhá otázka, ty důvody k zamítání pro uznávání a výkon. A třetí otázka, pokud objektivně to povede k marginalizaci rozhodnutí z některých států, tak jestli to vlastně neodsoudí tu umluvu k zániku, protože tím pádem bude popřena zásada té reciprocity. Samozřejmě tady teď byla zmínka o islámském světě, ale pokud to bude systematicky platit pro některé státy, tak ehm, těm to asi bude velmi vadit. A pak ještě čtvrtá věc, možná jsem to špatně pochopil, zaznělo tady, že Dánsko není součástí těch jednání. Eh, chci se na to ještě zeptat, jestli skutečně Dánsko je vyloučeno, nebo se samo vyloučilo z těch jednání a jaké byly důvody, které ho k tomu vedly. A pak ještě jedna zásadní věc, nebo mě, jestli tato umluva se bude snadno aplikovat. To protože tady nepředpokládá žádný mechanismus, který by měl vést k jednotnému výkladu toho textu v těch eh, vnitrostátních právních systémech, takže myslím, že tady bude velký prostor pro ty jednotlivé právní systémy, aby si ten text vykládali sami a v případě velmi odlišného výkladu potom eh, jak se to bude překonávat. So, uh, these were the questions, obviously, to tedy byly otázky pro naše experty. Samozřejmě ne všichni musí odpovědět na všechny otázky, které tady zazněly, ale bylo by dobře, kdybyste si vybrali nějakou otázku, která vás zajímá. Kdo začne? Já možná rychle zareaguji na ty otázky, které byly položeny konkrétně nebo jmenovitě. Tři věci jsem si zaznamenal od pana Fosse, tedy jak zajistit eh, společný výklad, eh, nebo jednotný výklad, možná, že na to odpovědí ostatní, ale to nejsou věci, které se stanou rychle. Každý smluvní stát to bude muset výkladat vlastním eh, způsobem, ale postupně vznikne judikatura, to už jsme zažili i u jiných eh, podobných nástrojů, ale nemáme tady nějakou, nějaký nástroj, který bychom mohli donutit stát, aby respektoval dané ustanovení nějakým konkrétním způsobem. Možná, že někteří na to budou mít jiný názor. A potom k arbitráži. Už existuje mezinárodní umluva, která se týká arbitráže a obvykle z toho důvodu se vylučuje z těchto nástrojů, aby nezasahovala do již fungujícího nástroje. A ještě třetí věc, a tím chci zareagovat na otázku těch důvodů pro zamítnutí uznání soudního rozhodnutí. Pokud by to bylo velmi široce pojímáno, tak by se to mohlo stahovat na státy, kde mají jinou tradici, jinou kulturu. A z toho důvodu v tomto projektu je ten důvod veřejného pořádku nebo udržení veřejného pořádku, na, které, na který se státy můžou odvolat. Dnes už eh, v nařízení Brusel 1b je to jeden eh, z důvodů, který se neaplikuje, není to používáno, není to nezbytné, je to velmi zácné. Nicméně v rámci této umluvy je pravděpodobné, že by to mohlo zůstat eh, používaným důvodem pro zamítnutí a to častěji než, než u Bruselu 1b. Pokud eh, dovolíte, tak budu pokračovat já. Otázka pana Fose, proč eh, z toho mm, jsou vyloučeny ty arbitráže, to už tady teď bylo řečeno. Tady jde o občanskoprávní a obchodní věci a v mezinárodním společenství existuje velká úsilí, aby se proto používala eh, používala New Yorkská umluva, aby to nenarušovalo fungování této New Yorkské umluvy a také prostřednictvím soudního dvora máme podobnou klauzuli i v Bruselu 1a, kde je velmi široce pojatý, no, pojaté toto ustanovení. A to vlastně eh, by mělo sloužit k podpoře toho, kdy například jde o to funkci jmenovat arbitrážního soudce nebo jiná opatření, to všechno by mělo zůstat vyloučeno z té eh, oblasti působnosti, protože to je úplně samostatný svět sám o sobě a není možné to nějakým vedlejším nástrojem upravovat. Potom ta otázka těch sankcí, pokud eh, by nějaký stát se neřídil těch pravidel pro výkon nebo uznávání. Sankce v úzkém slova smyslu tady opravdu nejsou, ale Hákská konference už od roku 1893 přijímá takovéto mezinárodní umluvy a ten mechanismus, který tady funguje, je to, že každá úmluva je doprovázená velmi podrobnou vysvětlující zprávou, která je napsána takovou formou, jako je třeba německý právní komentář k zákonu, ale samozřejmě není možné se opírat o, o není možné se opírat o judikaturu, protože to jsou věci, které se sepisují hned po přijetí nebo vstupu v platnost té umluvy, ale vždycky existuje něco jako zpravodaj, který podává zprávu ze svého pohledu, který se vyjadřuje k tomu, co vlastně byl úmysl zákonodárců, tak už to ale moc není. Teď už existuje v oblasti občanského práva, ale i common law. Existují experti, kteří podávají svá stanovisko. Znamená, že když ten text se vyžaduje nějaký další výklad, tak je možná se opírat o nějaké společné, společné znění. A potom té otázce týkající se volného pohybu soudních rozhodnutí ve světovém měřítku a já bych na to řekla ano, ale ještě jsme tak daleko nedošli. Samozřejmě, že to bude důležitý krok. A co se týče rozhodnutí, které se budou opírat o nějaké náboženské důvody, v podstatě to až dosud nebylo žádným způsobem projednáváno, protože tady se nacházíme v oblasti občanského a obchodního práva určitě bude mnohem obtížnější se na takových věcech dohodnout v oblasti práva nebo rodinného práva, ale až dosud v našem kontextu tu otázku nikdo nevznesl. Just pour euh, rebondir sur la question. Ještě abych se vrátil k té otázce těch náboženských důvodů. Myslím, že je důležité si uvědomit, že obecně tato eh, rozhodnutí, tak jak budou vyplývat z této umlivy, nebo jak budou vyplývat z interního evropského práva, eh, Eh, nemohou se potom stahovat na rozhodnutí nebo kontrolovat to rozhodnutí zahraničních soudců. Je tady tam klauzule mezinárodní eh, veřejný eh, řád nebo pořádek, kdy jsou to tak šokující důvody nebo aspekty, které vedou k odmítnutí aplikace nebo platnosti a podobně. To platí ve všech mm, právních systémech českých států, v evropském právu také nebo i v Německu, Francii, Lucembursku a Španělsku. A podobně to bude platit také v případě této umluvy. Když se podíváme například na ty náboženské dovedu eh, eh, v případě islámu, tak eh, francouzský kasační soud, který s tím má největší zkušenosti, protože ve Francii je největší islámská komunita, má, tak tento soud řekl, že v oblasti rodinného práva jsou to otázky například poligamie, by to mohlo mít eh, například finanční dopad, pokud dvě poligamní ženy by eh, chtěly eh, například sdílet nějaký majetek, tak potom i v francouzském právu se bude platit ta poligamie. Ale v jiných případech to uznáno nebylo. Ten hlavní bod je to, že, a to je potřeba si uvědomit, že jde tady o ten šok, který by mohl ohrozit veřejný pořádek a který v podstatě v obchodních věcech nikdy nevznikne. Tady se nacházíme v občanském a v obchodním právu a v, z podstaty věci tyto situaci nikdy nenastanou a proto se to ani nepodevilo v těch jednáních. Ale ta zásadní otázka v praxi bude spíše otázka korupce v některých zemích eh, nebo korupce těch eh, zahraničních soudců, takže tam bude potřeba se zamyslet, jestli ty důvody pro zamítnutí umožňují čelit i této situaci, takové skryté důvody, Samozřejmě těžko se na to bude odkažovat, eh, eh, popisovat, jestli nějaké rozhodnutí vydal skorumpovaný nebo neskorumpovaný soudce. Pokud to dovolíte, rychle se podívám na tu otázku, která se týká Dánska. Asi víte, že Dánsko se neúčastní v rámci smluv na přijímání opatření, která se týkají eh, justiční spolupráce v občanských eh, věcech, takže i když bude tato umluva Unii schválena a Unie se rozhodne ji ratifikovat, eh, tak to učiní Evropská unie ale Dánsko přistoupí jako samostatná smluvní strana k této úmluvě, ale zároveň máme paralelní dohodu mezi EU a Dánskem a v Bruselu jedna a už máme určitá vodítka, určité hlavní zásady pro spolupráci mezi EU a Dánskem, pokud jde o mezinárodní jednání, která se týkají Bruselu 1. Ta spolupráce s Dánskem tedy funguje v této oblasti velice dobře. A ještě doplním k tomu, co tady zaznělo ohledně výkladu ustanovení úmluvy. Lze doplnit, že Hákská konference má zvláštní komise, které se scházejí jednou za čtyři roky a všechny smluvní strany tam mohou hovořit o problémech s interpretací, s aplikační praxí. Je to tedy velice dobrý způsob, jak dosáhnout jednotného výkladu eh, této úmluvy. A pokud jde o kolektivní žaloby, tak proto nemáme eh, žádná zvláštní pravidla, ale zásada je taková, že pokud rozsudek eh, splní ten eh, jurisdikční filtr, tak by měl rozsudek být v oběhu. Taková zásada tedy platí. Děkuji. Já bych ještě upřesnil jednu věc, která se týká uh, té interakce mezi tím návrhem úmluvy a arbitráží. Tady je třeba vzít v potaz, že návrh úmluvy vylučuje arbitráže, proto už máme New Yorkskou úmluvu, tam už dochází k výkonu a uznání těchto záležitostí. Ale pokud má být ten současný návrh úmluvy úspěšný, tak je potřeba abychom našli eh, nějaký mechanismus eh, pro eh, opravné prostředky a výkon a uznávání rozsudků, tak jako tomu bylo například u té New Yorkské úmluvy. Jak víte, v tuto chvíli jsou vyloučeny různé oblasti například eh, rodinné záležitosti a pro nás jako Evropskou unii je relevantní mechanismus zajištění veřejného pořádku, nebo máme jako Evropská unie výhradní pravomoc v oblasti volné hospodářské soutěže, takže nechceme, aby eh, přicházely rozsudky, které by mohly narážet na tuto výhradní eh, pravomoc. A pokud jsou tady eh, nějaké eh, rozsudky, které eh, přiznávají nejenom kompenzační odškodnění, ale někdy naráží opět na tu zásadu veřejného pořádku, což je problematické pro některé členské státy. Děkuji. Yes, Mrs. Děkuji, paní Žao. Řada řečníků už na některé věci odpověděla, já jenom něco doplním. Pokud jde o ty společné standardy a zásady, tak eh, východiskem pro stanovení standardů je shodnout se na eh, jurisdikčních filtrech, abychom docílili eh, širokého uplatňování úmluvy. To je tedy východisko najít společně hm, přijatelné důvody pro hm, odmítnutí nebo společně si nastavit ty jurisdikční filtry. Pokud je o jednotné provádění, tak eh, článek 22 a 23 umluvy říká, že interpretace musí být jednotná v mezinárodním měřítku. Takže by měla být tímto zajištěná mezinárodní interpretace, spíše než vnitrostátní interpretace a náš sekretariát monitoruje provádění jednotlivých e, úmluv. Jsme v kontaktu s členskými státy, sledujeme jejich e, judikaturu podle jednotlivých úmluv, takže v pravidelných intervalech Hákská konference a její generální sekretariát zvolává zvláštní komise, kdy přeskouváváme e, praktické uplatňování úmluv a tam se mohou smluvní státy nebo jiné zainteresované státy eh, vyjádřit. Eh, obvykle to bývá jednou za pět let, ale může to být eh, i častěji. A tam projednáváme hlavní problémy s prováděním příslušných úmluv a tím se stanovují v praxi standardy pro interpretaci také máme vysvětlující zprávy, které vydáváme a byť nejsou závazné, tak eh, odrážejí ty diskuze, které proběhly při vyjednávání, takže když tam zazní nějaké postřehy ohledně výkladu či čehokoliv dalšího, my to potom eh, zohledníme v té naší vysvětlující zprávě. Pokud jde o kolektivní žaloby, tak ano, ty nejsou vyloučeny, pokud spadají eh, do nějakého jurisdikčního filtru. Pak tedy eh, musí být vykonávány a uznávány. A co se týče kulturního kontextu, a rozsudků, které mají řekněme, nějaký politický aspekt, eh, tak u těchto rozsudků současná umluva podle článku 7.1.3 neumožňuje um, uplatnit eh, výhradu veřejného pořádku. Ještě bych chtěla zdůraznit, eh, že občanské obchodní záležitosti jsou někdy vnímány čistě jako spory mezi státy a investory, ale tyto spory jsou mimo působnost. Ty sem nespadají. Investiční rozsudky nebo rozsudky s nějakým politickým vlivem nespadají do působnosti úmluvy. A další věc. V rámci Hákské konference neexistují sankce pro státy, které se neřídí eh, povinnostmi, eh, které by plnit měly, ale pravidelně svoláváme tu zvláštní komisi k přeskumu eh, provádění a tam mohou jednotlivé státy o problémech diskutovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně k té otázce pana Levertona o správné rovnováze mezi odmítnutím, důvody pro odmítnutí, jak eh, zabránit eh, vstupu cizích rozsudků do našeho právního prostoru a zároveň propagovat eh, výkon našich rozhodnutí v zahraničí. Článek 7, tak jak je nyní navržen, je inspirován eh, umluvou z roku 2005. Ta už eh, byla ratifikována a nastavuje tuto správnou rovnováhu, protože může hm, bránit tomu, aby se vykonávaly rozsudky třetích zemí, u nich panují závažné obavy ohledně toho, jakým způsobem byly vydány, jakým způsobem by mohly vstoupit do našeho právního systému, ale na druhé straně tento, tato umlova umožňuje výkon rozhodnutí EU eh, e v zahraničí. Tam jsou důvody pro odmítnutí nejenom na základě veřejného pořádku, ale na základě procedurální spravedlnosti, na základě podvodu a tak dále. A toto vše eh, by mělo eh, zajistit, že soud vykonávající rozsudek nemůže spochybňovat rozsudek ve věci samé. Děkuji. Děkuji. Nyní eh, má slovo pan Foss, protože má ještě doplňující eh, dotaz. Děkuji. Já mám ještě jednu doplňující otázku u dvou bodů. Za prvé, jak eh, budeme nakládat s politickými rozsudky, hm, řekněme týkající se opozice v Rusku nebo v Turecku, možná i v jiných zemích. Nezávisle na tom nemůžeme vyloučit, že budou vyneseny politicky motivované rozsudky. abychom to nepodporovali, tak je přece potřeba mít nějaké měřítko, kdy budeme moci říct si, toto je linie, které už nemůžeme překročit. Něco takového prostě není možné akceptovat. A tím se dostáváme k otázce, jaký stupeň nebo jak velkou hodnotu, jakou váhu má nezávislost justice v těch zemích. A nebo se k tomu nepřehlíží, nepřihlíží, jestli ta justice je nezávislá nebo nebo do jaké míry nezávislá. Chtěl bych jenom připomenout, že už v samotné Evropské unii. Máme teď jeden členský stát, který spochybňuje nezávislost justice a to samo o sobě není možné akceptovat. Pro nás jsou to základní principy nebo hodnoty, kde okamžiku, kdy ten stát se stane členem EU, tak už nemáme nějakou možnost na to reagovat, protože když byly tyto státy přijímány, tak nikoho nenapadlo, že by mohl eh, nějakým způsobem porušovat ty základní principy nebo hodnoty. A proto chci na to upozornit, že pokud tady žádné sankce nebudou a pokud už někdo bude tím smluvní stranou nebo tím účastníkem, tak budeme eh, vystaveni na Eh, nebudeme s tím moci nic udělat. Budeme muset akceptovat eh, rozhodnutí takového státu. Myslím, že už jenom zkušenosti z EU ukazují, že to bylo velmi velkým eh, zanedbáním, že se nevytvořil nějaký mechanismus, který by umožnil tyto situace, situace reagovat. Proto na to upozorňuji. A s tím, že právě ten bod nezávislosti justice pro nás je velmi důležitý. A Nemůžeme jenom tak to přejít, eh, že to nevadí, protože eh, eh, v takovém případě se ty rozsudky musí uznat. Myslím, že to není něco, co bychom chtěli akceptovat a že musí existovat nějaká hranice, která už prostě není akceptovatelná. Nemůžeme si nalhávat, že tyto problémy neexistují. Děkuji. Is there a volunteer? Děkuji. Je tady nějaký dobrovolník či dobrovolnice? Prosím, paní. Já samozřejmě na to nemůžu dát nějakou definitivní odpověď, ale mohla bych pouze říci, že se o tom hovoří sice diplomaticky, o těchto záležitostech eh, mezi experty, ale je potřeba tady eh, rozlišovat dvě věci. Za prvé je to otázka, koho vpustíme nebo koho přijmeme a potom jde o to, jak eh, naložíme státy, které budou bilaterizovat tyto eh, věci. Řekněme, že mm, budeme jednat o přistoupení nějakého státu a eh, už v tom v té hákské úmluvě o únosu dětí existuje mechanismus, kdy mm, u těch států, které jsou těmi stávajícími členy, potom mají příležitost posoudit, jestli nějaké další státy pustí nebo ne, jestli není to automatické, to jejich přijetí. To ale může jíst k velmi komplikovanému potom mezinárodnímu kontextu těch různých bilaterálních vztahů. Potom, eh, pokud eh, eh, už někdo je skutečně členem tak a porušuje tyto zásady, tak už není možné ho nějak sankcionovat je to pouze to ustanovení o ordre public, eh, ale není možné ten stát vyloučit nebo udělat něco horizontálního, aspoň minimálně v současné podobě to tak není. Já bych chtěl eh, doplnit jenom jednou věcí. Především poděkovat za to, že jste zmínili tento konkrétní aspekt. My jako Evropská komise samozřejmě tyto věci vnímáme velmi citlivě, ale tuto chvíli nemáme definitivní odpověď na tuto otázku. Domníváme se nicméně, že článek 7 e, i celá, celý ten návrh e, úmluvy poskytuje ty nástroje, které by unijním e, soudům umožnili uznání či výkon v těch situacích, které jste popsal, což jsou velmi závažné situace, je to zřejmé a e, buď je možno se opřít o institut e, veřejné e, politiky, veřejného pořádku a je tady řada prostě hodnot nám blízkých, nezávislosti justice a tak dále, anebo že by mohlo být dokázáno, že to rozhodnutí bylo vynuceno podvodem a tak dále, anebo že celý vlastně ten postup, to soudní řízení nebylo vedeno spravedlivě a rovně, tak jak tomu my rozumíme. Takže toto situace, toto jsou situace, které jsou závažné a které by mohlo, eh, mohly být řešeny v rámci úmluvy, aniž by eh, unijní soudy nutně museli z tohoto rámce úmluvy výjít. Eh, my samozřejmě jsme vázáni určitými mezinárodními závazky a povinnostmi a vytváříme takový rámec, v rámci kterého rozhodnutí i z unijních eh, soudů mohla být prosazována v jiných státech. Ale na druhé straně naše soudy mají ty nutné záruky, které vlastně chrání eh, naši právní eh, situaci v Unii. Jménem advokátů dovolte jenom krátkou připomínku. V rámci této úmluvy ještě dřív, než bude rozhodnuto o uznání cizího soudního rozhodnutí, tak tady bude postup exekutivní prokuratur. A v rámci tohoto řízení budou moci e, se obě strany e, vyjádřit ne k meritu věci, ale k možnému odmítnutí výkonu rozhodnutí. A advokáti budou samozřejmě velmi pozorně dbát na e, otázku respektování veřejného pořádku, ale také tak, jak je to v úmluvě řečeno, v případě, že, ta, že ten postup pro, pro získání rozhodnutí nebude v souladu s procesní rovností. Ta zahrnuje celou řadu aspektů, veřejný, veřejný pořádek také a nezávislost soud, eh, justice a respektování práva jsou toho součástí. Každopádně eh, souhlasím s tím, co řekl pan profesor Kuniberti v souvislosti s korupcí a justicí. Bohužel jsou to věci, které vždy hned nevidíme a které nejsou samozřejmě obsaženy v tom rozhodnutí tak, jak je pak toto rozhodnutí eh, zasláno tomu příslušnému eh, státu, který vyjádří exektor buď ano či ne. Předseda, děkuji, pane, prosím, máte slovo. Pokud mohu stručně, eh, je tady, myslím, důležitá věc, kterou musíme mít na paměti a ta se vztahuje k nezávislosti k nezávislosti. To znamená, že některé strany, například v Rusku, například v Turecku, pokud jsou velmi blízké eh, moci, eh, mají nepochybně možnost ovlivňovat eh, justici, ale jiní ne. To znamená, že některé obchodní spory, to je velmi pravděpodobné, prostě v některých zemích, eh, v konkrétních případech, eh, mohou být předmětem určitých vlivů a to se na těchto sporech může projevit. A není eh, vyloučené prostě, že některé ty, některá ta soudní rozhodnutí prostě nejsou prosta určitých vlivů. Další věc, která je zásadní, protože se pohybujeme v obchodní oblasti, tak hlavní technik, technika, která je využívána, abychom se vyhnuli těm eh, té soudní příslušnosti nebo těch, eh, eh, která by nám nemohla být příznivá, která by mohla být ovlivněna, je jít cestou arbitrážních řízení. A proto v mezinárodních obchodních sporech má arbitráž tak velký úspěch, protože se vlastně vyhýbáme možnosti nějakých závažných problémů, Eh, u určitých soudů. Tato možnost tady stále trvá. Děkuji vám. Takže doufám, že bylo zodpovězeno eh, všechno. Vypršel i čas pro naše veřejné slyšení. Chci poděkovat našim vzácným hostům, že přijali pozvání, že s námi Eh, dnes sdíleli své know-how, své zkušenosti a znalosti. Děkuji vám za to a eh, naše jednání eh, výboru bude pokračovat dalšími body na pořadu dne. Dear colleagues, we continue by... Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokračovat eh, budeme eh, s bodem 12 na našem dnešním pořadu jednání a to je výměna názorů na eh, právní normy, které se vztahují k účinkům postoupení pohledávek třetím osobám. Já jsem v této věci zpravodajem. Dovolte, abych řekl, že toto je velmi důležitá problematika, protože tady vlastně vyplňujeme prázdné místo, eh, když jsme přijeli eh, příslušné normy, které se vztahují k smluvním záležitostem. Chtěl bych poděkovat komisi za ten návrh a teď k návrhu samotnému. I když pole působnosti se může jevit velmi omezené, tak postoupení pohledávek je něco, co se vlastně vztahuje k obrovským e, objemům prostředků v finančních transakcích. Takže to, co děláme v této věci, musíme dělat maximálně e, dobře a správně. Dnes bych se chtěl soustředit na dvě otázky. Ta první se týká spíš procedurálního aspektu. Já bych navrhl, abychom se omezili v naší práci pouze na některé části návrhu komise. A druhá poznámka je téma, jak měl být výběr, výbor, výběr pardon, příslušného práva. Tak nejprve k rozsahu. Návrh komise má 15 článků. E, jde vlastně e, podle nařízení Řím 1, Řím 2. Jak vidím, tak články 3 a potom 7 až 13 byly vlastně převzaty, e, aniž by došlo k nějakým změnám. Proto se soustředím na články 1 a 2 e, a 4 a 6 a možná také poslední dva a vyzval bych vás, abyste postupovali stejně. A teď k tomu hlavnímu e, pravidlu. Článek 4 odstavec 1 návrhu komise stanovuje hlavní pravidlo pro příslušné e, právo a e, ten výběr, e, na kterém se komise shodla, je tedy právo běžného obvyklého bydliště toho postupitele a e, některé členské státy zatím se neschodly na tom, jaké by mělo být e, právo příslušné v těchto případech. V některých členských státech je to příslušné právo, e, právo postoupené pohledávky a v jiných zemích je to zase právo postupitele eh, v tom jeho místě obvyklého bydliště a v dalších třetích eh, je to zase právo země, kde došlo k vytvoření toho eh, té smlouvy o postoupení. A teď co chránit? V zásadě ty třetí strany, které by mohly ztratit, jsou vlastně věřitelé, věřitelé Eh, toho postupitele. Pro věřitele postupitele eh, je výběr eh, toho místa obvyklého bydliště postupitele znamenalo, že jejich zájmy by byly transparentněji chráněny, než v případě, že by bylo vybráno právo země pohledávek. Takže tady bych byl nakloněn výběru komise, to znamená Eh, to, eh, co bylo uvedeno v prvním sledu. A teď k těm pohledávkám, eh, které by měly být předmětem sekuritizace, tak zde komise také navrhla poměrně neortodoxní pravidlo v článku 4 odstavec 3, které umožňuje stranám dohodnout prostě právo, které by bylo aplikovatelné. A to jde e, proti obvyklému principu evropského práva. E, a e, abychom tedy nechali výběr práva především ve, členku, ve světle článku 3 zcela otevřený, se mi jeví jako jít příliš daleko. Ale jak to vidím, tak pravidlo by mohlo být upraveno tak, že Eh, strany dohody o postoupení by mohly aplikovat eh, právo, které by bylo eh, vlastně aplikovatelné na eh, buď eh, největší objem pohledávek, a nebo na eh, ty pohledávky, nebo by to bylo právo těch pohledávek, které budou předmětem sekuritizace. Takže to je z mé strany a teď je otázkou, zda by to chtěl někdo připomínkovat. Zdá se, že tomu tak není. A tak se ptám, zda by si chtěla vzít slovo komise k této věci. Prosím, je tady někdo? Chcete si vzít slovo? Není tomu tak? Výborně. Takže toto, eh, tento bod na pořadu jednání můžeme uzavřít a pokračovat eh, s bodem 13. Výměna názoru na eh, řešení obchodních aspektů globalizace. Předkladatel, navrhovatel stanoviska je pan Lebreton. Prosím máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stále ještě pod šokem po té, co jsem eh, poblahopřál profesoru Kunibertimu eh, mi, eh, on připomněl, že jsem byl v Greneblu jeho profesorem. Já jsem ho vlastně sformoval, jsem na to velmi, velmi hrdý. Dělá to člověku radost, taková věc. Už jsem Eh, měl kdysi tady kolegu, eh, kterého jsem přijal, teď už mě zase tady zdraví studenti, no čas postupuje. Takže máme předložit stanovisko ke zprávě které, eh, kterou vypracuje eh, výbor INTA. Jedná se o eh, otázku globalizace a jak se s ní poradit. Je to téma budoucnosti. Základem je dokument komise, který byl vypracován 10. května 2017 a je to tedy o téma globalizace, které je velmi zajímavé, jak se s ní vypořádat. Ta globalizace má velmi zajímavé pozitivní aspekty. Komise to tak také e, připomíná. Každá miliarda vývozu představuje 14 e, tisíc nových pracovních příležitostí v Evropské unie, 30 milionů zaměstnání v Evropské unii, jedno ze sedmi, závisí na našich vývozech vůči zbytku světa, takže z toho vidíme, jak zásadní otázka to je. A k tomu se ještě přidává skutečnost, že ke tradičnímu obchodu se čím dál tím více teď připojuje také digitální globální obchodování, které má velkou budoucnost. Nicméně globalizace představuje také záporné aspekty, jsou tady rizika, že bychom mohli být předmětem různých eh, typů dumpingu, fiskálního, sociálního, eh, životního prostředí, eh, hygienického. Na některé země je občas ukazováno prstem v této souvislosti. Jednou z těchto zemí je Čína. Dále jsou tady rizika padělání a pak je tady otázka, jak se budou řešit mezinárodní spory, jakou chceme justici pro řešení mezinárodních obchodních záležitostí. A samozřejmě především jde o ty e, e, spory, e, které staví proti sobě státy a investory. Velký problém. Takže, abychom eh, reagovali na tyto eh, eh, věci, které jsou zásadní, budeme mít jednu stránku, eh, jak je to tak obvykle. Já jsem tedy navrhla, abychom se soustředili na čtyři body k té diskuzi. Nejprve bychom měli zdůraznit, že globalizace by měla respektovat evropské tradice. Myslím konkrétně na ochranná označení původu. Měli bychom zajistit maximálně jejich respektování i prostřednictvím smluv o volném obchodu. Ono je to dobré pro spotřebitele a je to také respektování našeho know-how, eh, našeho eh, rodinného bohatství. Dohody o volném obchodu ukazují čím dál tím víc, že je tedy třeba respektovat Evropany, alespoň ty dohody, které eh, vyjednává Unie. Všichni si vzpomenou na TTIP, tak vědí, že to dobře nezačalo. Já, když jsem byl ve Washingtonu, tak jsem také vyjednával Eh, vyjednával s Američany a oni říkali, že vlastně eh, vůbec nepotřebujeme eh, ochranná označení a Francie, že v tomto směru je zastaralou zemí a tak dále. Kanada, ta už si k tomu staví trochu jinak a některá eh, ta ochrana označení původu jsou respektována. Pokud se podíváme na budoucí smlouvy například s Mexikem, což se teď zrovna připravuje, tak já se domnívám, že tato dohoda, jak jsem slyšel, bude respektovat Evropany ještě více. Takže tady prostě vidíme, že toto je určitá obava, která je čím dál tím více zohledněna zohledňována. Za druhé je třeba respektovat tvůrčí schopnosti, kreativitu, která je tak drahá Evropě. Eh, pan Kavada to téměř poeticky dneska eh, zdůraznil dopoledne, je na to odborník, jedna z, jedno z bohatství Evropy její intelektuální eh, bohatství a je tedy třeba chránit naše, naše mm, patenty, naše ochranné známky, a tak dále. Další imperativ je respektování práva. Když mezinárodní obchod, který eh, funguje podle určitých pravidel, eh, která, a tato pravidla jsou následně eh, pošlapávána, tak je zase samozřejmě nutné se obrátit na ty nejlepší možné soudce a máme tři vlastně vo, vo, možnosti spravedlno, mezinárodní justice, to Eh, či národní justice, eh, to bych já preferoval, ale ne vždy investoři. Eh, pak jsou tady arbitrážní řešení, to je teď hodně diskreditováno protože ti arbitři často pocházejí z podnikatelského prostředí a nejsou zcela nestraní a ta ten postup často není dostatečně transparentní. Třetí řešení, které se nabízí, je to, co navrhuje komise ve svém reflexním dokumentu. Je to takový multilaterální soud investiční, o tom bychom možná měli popřemýšlet. Eh, mohlo by to vlastně uklidnit všechny státy i investory. Eh, obvykle jsou tam nezávislí soudci a transparentní postup. A poslední imperativ je respektování států v jejich pravomocí. Pan Durand může být ujištěn. Já jsem na to základní, co bych měl zmínit, nezapomněl. Buďte si jist, eh, já se eh, k tomu vracím. Respektovat státy a jejich pravomoce. Proč? Protože dohody o volném obchodu odpovídají většinou eh, určité sdílené pravomoci, mezi státy a Unii a ne plně e, v pravomoci Unie. Takže je to jednoduché pravidlo respektovat pravomoce státu a zároveň to také e, připomíná rozhodnutí či stanovisko e, Lyonského soudu z roku 2017 ohledně dohody se Singapurem. A závěrem tedy chci říct, že globalizace je patrně jevem nevyhnutelným, který musíme přijmout, ale za podmínky, že ho nějakým způsobem ukotvíme, e, zarámujeme. Takže nejde o nějakou divokou globalizaci, která by byla předmětem ultraliberalismu, ale je to moudrá globalizace, zarámovaná právem, která e, ekonomiku staví e, jako něco, co má sloužit národům i občanům. A ob... Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, zda chce někdo vstoupit do diskuze. Pan Durand. Ano, pane předsedo, nechci tady polemizovat pro jednou, ani se nějak usmívat, ale možná nějaké upřesnění ohledně těch soudů. Soudů eh, ve kterých by byli i investoři. Myslíte si skutečně, že je zapotřebí, aby tady byly speciální soudy, které by se zabývaly otázkami investorů, což je opravdu výjimka eh, z eh, práva? A tak bych rád znal odpověď váš jako právníka. Pan Fos. Já mám podobnou otázku o ty typu se o tom hodně v Německu diskutovalo, jak vlastně investoři mohou eh, upravit svůj vztah se státem, nebo jakým způsobem by se ten vztah měl řešit. A tehdy se hovořilo o otázce založení speciálních obchodních mezinárodních soudů, tak aby ta důvěra panovala v nezávislost takového soudu. To podle mě je věc, kterou je možné podpořit. Zajímalo by mě, jestli to myslíte také, jestli taková to, jaký to institut zasluhuje podporu. Děkuji, pane eh, Lebretone. Chcete na to zareagovat? Ano, v podstatě je to stejná otázka, která zazněla od obou kolegů. Je to problém, jak upravit tu otázku investic v zahraničí. Já soukromě mohu říci za sebe, že by bylo dobře, aby mezinárodní justice fungovala, ale není to plně realistické, protože pokud eh, by to šlo tímto řešením, tak by hodně investorů upustilo od investic, protože v Evropské unii nebo v řadě členských států máme, no, ve většině, neříkám ve všech eh, členských zemích, justice funguje dostatečně dobře, a e, pokud na no, to podíváme, tak víme, že v jiných zemích to tak být nemusí. A je potřeba najít nějaké jiné řešení. To, které fungovalo už dosud, bylo to, ty tri, arbitrážní tribunály, které fungovaly poměrně dobře. Já jsem jeden navštívil. ale myslím si, že všichni cítíme, že se mění doba. Teď eh, mají mnozí pocit, že eh, je potřeba se vyhýbat těmto eh, arbitrážím, protože prý stojí příliš blízko investorům. Teď je otázka, jak chránit stát, zatímco když to bylo naopak, že když to bylo i dnes, ale ty investoři mohou být mocnější, silnější než ty jednotlivé státy, takže je potřeba dát něco jiného. A Ehm, třeba to přenechat možná představivosti. Já si dovolám představit pouze to, že by to byl nějaký mezinárodní tribunál, soud ehm, se společnými soudci, který by měl naprosto transparentní postupy. Možná, že potřeba se na to nějak zvyknout, na tu myšlenku, ale možná, že by to mm, měl být výbor pro zahraniční záležitosti, který by se tou myšlenkou mohl zabývat. Určitě mm, už se k tomu vyjádřila řada různých autorit, takže je možné se tím inspirovat. Komise eh, požádala slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také tomuto výboru za přípravu eh, na projednání tohoto stanoviska. Já bych možná mohl pozornit ještě na několik dalších aspektů, které se netýkají čistě do těch věcí, které jsou obsaženy v tomto sdělení. Jak eh, asi sami jste si všimli, tak dochází k nárůstu protekcionismu ze strany Číny nebo Spojených států No proto mm, jsme chtěli zopakovat to, že ekonomická otevřenost je velmi důležitá pro nás a prospěšná, ale současně nejsme úplně naivní. Chceme, aby existovala solidní pravidla, abychom zajistili v našich bilaterálních dohodách minimální úroveň ochrany pro sociální a ekologické věci a e, také v tomto sdělení chceme mnohem více zdůraznit, že chceme bojovat proti nekalé konkurenci, například dumpingu z Číny nebo státním dotacím z Číny, ale také jsou to investice, které eh, nebo které těch eh, technologií, které jsou eh, důležité například pro naši obranu, nebo potom jde přístup k veřejným zakázkám. Víme, že globalizace asi neskončí, ať už se nám to líbí nebo ne. A možná, že bychom měli využít také ty naše obchodní dohody pro podporu našich eh, hodnot a snažit se šířit eh, v jiných eh, zemích. Jsou to hodnoty, které z nás dělají Evropskou unii. Je to, to respekt k jednotlivci, právní stát a tak dále. Já vím, že TTIP byl ve své době hodně kritizován a myslím, že posledních pěti let se výrazně zlepšila transparentnost obchodních Myslím, že teď už jsme v tom nejlepší a tomto sdělení, kde navrhujeme vyjednat dohody s, například s Austrálií a Novým Zélandem, tak také jsme zveřejnili mm, naše doporučení pro mandát, protože až dosud to bylo na radě. My jsme chtěli také veřejně uvést ty důvody, které nás vedou k těmto jednáním, tak aby všechny zainteresované strany a další parlamenty eh, na to mohly zareagovat. Děkuji vám. Děkuji vám a děkuji vám hlavně za to, že jste se zmínil o té citlivé otázce investic, které jsou předmětem eh, politiky EU a že jde o také ochranu strategické infrastruktury v EU nebo investic. do těchto projektů, což je jeden z hlavních úkolů Evropské unie. máli jednou splnit cíle své obchodní politiky. Tím jsme vyčerpali i tento bod a můžeme přejít k tomu následujícímu. Yes, uh, the next point already... Další bod eh, budeme projednávat eh, za zavřenými dveřmi, takže poprosím eh, všechny, kteří nemohou být přítomni tomuto jednání, aby nyní laskavě opustili zasedací sál.